Nikdy se to nepodaří a jedinou rozumnou politickou reakcí je ho stáhnout. Děkuji. Eh, a conclusione della No, Mnohokrát děkuji. Děkujeme za to, že jste uzavřel tuto rozpravu. Byly předloženy čtyři návrhy usnesení. Tím končí tato rozprava a hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení pro komisi o aktuálním stavu obchodních vztahů mezi EU a Združením Mercosur. A jako prvnímu dávám slovo zpravodaji panu Moreirovi na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Tuto otázku schválil výbor INTA A my se teď obracíme na komisi a jako mluvčí se obracím na komisi za výbor INTA. Vyjednávání s Mercosurem byla opět spuštěna v roce 2010 na summitu EU-Mercosur po několika letech, kdy byla odložena a cílem je komplexní dohoda o volném obchodu. Od té doby proběhlo devět vyjednávacích kol a doposud se zaměřovala na normativní část této dohody. Zatím nebyl stanoven termín pro výměnu nabídek pro přístup na trh. A bez toho ale nemůže probíhat skutečné vyjednávání. Může nám komise podrobně říct, jak vypadá situace s obchodními vyjednávání mezi, mezi EU a Mercosurem? Protože po více než dvou letech od eh, opětovného formálního zahájení dohody o předružení se musíme podívat na to, jaké jsou hlavní překážky tohoto vyjednávání. Může nám komise vysvětlit hlavní námitky, hlavní cíle a jaké také jsou očekávání pro další ministerskou schůzku na úrovni EU Mercosur. Ta se má konat v lednu 2013 v Santiago de Chile. To byl v podstatě text této otázky, ale já bych rád měl ještě několik věcí. Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Mercosuru. 20 obchodu Mercosuru je s námi, my jsme hlavním investorem v tomto regionu. Přímé zahraniční investice tam představují více než 200 miliard. Jsou naším třetím obchodním partnerem, mají stabilní předpisy pro životní prostředí, které byly nedávno zavedeny. A obchod teď představuje 45 miliard, pokud jde o to, co jejich výrobci dováží k nám. To je skutečný nárůst. Takže všechny faktory poukazují na to, že obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Mercosurem stojí za to, protože ochraňuje růst na obou stranách. Ale, ale, já myslím, že jsme vykročili špatnou nohou. Začali jsme před deseti lety, ale jednání byla přerušena. Nevíme, jak to úspěšně dotáhnout do konce. Začali jsme znovu jednat v roce 2010 a teď narážíme na překážky, na zábrany. Co se tady vlastně děje na obou stranách? V nedávné době se projevily určité známky pohybu na straně Mercosuru, ale zdá se, že to věci ještě zkomplikovalo, protože došlo k posunu směrem k protestionistickým opatřením a to je v rozporu s tím, co chceme v této dohodě. Takže opět se zdá, že je to další nesprávný začátek. Mercosur se z ekonomického hlediska dívá spíše dovnitř. Ale oni se musí otevřít vůči mezinárodnímu společenství. V současné době je eh, i v Mercosuru určitý rozpor, viděli jsme to v poslední době, Latinská Amerika, Mexiko, Kolumbie a Chile se chtějí otevřít vůči Evropské unii, budou mít jednotlivé obchodní dohody s Evropskou unii, ale Brazílie, Argentina a další země Mercosuru jsou stále ještě mimo stojí stranou, nechtějí se otevřít. Takže teď máme problémy. Vyjednávání ustala. A my nevíme, jak budeme postupovat dál. A zdá se, že se to ještě zhoršuje, že oni se ještě více uzavírají a vyjednávací podmínky jsou ještě uzavřenější, pokud je to vůbec možné. A proto vám klademe tuto otázku. Já neznám odpověď. Nemám žádnou odpověď, ani písemnou odpověď. Chci prostě znát váš názor. Stojí za to pokračovat v tom vyjednávání? Protože se zdá, že tady vůbec není žádná naděje, že dospějeme k nějakému řádnému výsledku. Může udělat něco Evropská unie, aby napomohla pokroku na své straně? Aby se pokusila popostrčit naše partnery v Mercosuru, aby se opravdu změnili, aby se otevřeli a aby přinesli naději na úspěch vyjednávání? Jinak eh, to bude nadále jenom taková iluze, že se něco změní, ale nezmění se nic. A bude to znamenat, že do toho budeme vkládat evropské zdroje, aniž by byla nějaká naděje na úspěch. Takže co můžeme udělat, pane komisaři? Je tady nějaká naděje? Tato debata je pro nás v Evropské unii velice důležitá, je důležitá i pro Mercosur. A já myslím, že k tomu musíme přistupovat seriózně. Děkuji, pane zpravodaji. Pan komisař. pane komisaři, vážení poslanci. Dalo by se říct, že vyjednávání mezi EU a Mercosurem o dohodě o přidružení nepostupují kupředu tak, jak by se to líbilo komisi. Jistě, mm, my jsme odvedli dobrou práci od zahájení vyjednávání v roce 2010. Mimochodem, to bylo na žádost Mercosuru samotného. Ale prozatím se ta vyjednávání zaměřovala především na normativní část dohody to znamená základní pravidla a principy, které by měly být východiskem pro závazky na obou stranách, otevřít svůj trh. To jsou velice důležité věci. A dosáhli jsme ceného pokroku u několika kapitol. Například u pravidel pro označování původu o, u, u investic. Nicméně vyjednávání se zatím ještě nezaměřila na jádro celé věci, což je přístup, který musíme jeden druhému poskytnout, pokud je o přístup na trh pro produkty, služby, investice a veřejné zakázky, snižováním tarifů anebo odstraňováním dalších překážek. Je zřejmé, že současný přístup už narazil na své limity, tak to uznaly obě strany na konci posledního vyjednávacího kola. EU říká, že nejlepší způsob, jak postupovat dál, by teď byla výměna nabídek pro přístup na trh jak u služeb a investic, tak veřejných zakázek. Ale Mercosur zatím nebyl schopen interně nabídku dohodnout a dát nám vědět, jak chce postupovat. Já to chci nejprve projednat u nás na nejvyšší úrovni a proto se příští týden zúčastním schůzky z protějšky z Mercosuru na summitu CELAC EU v Santiago de Chile, to bude 26. ledna 2013. Musíme mít na paměti, že interní situace v Mercosuru je hodně komplexní. A samozřejmě to má své důsledky i pro vyjednávání. Za prvé je tady otázka, kdo je v Mercosuru a kdo ne. Současné pozastavení členství Paraguaje, pomalý přístup Venezuely a budoucí rozšíření o Bolívii by mohlo zkomplikovat nebo spozdit další práci ale není to rozhodující faktor, alespoň z našeho názoru, z našeho pohledu. Je možné najít řešení. Za druhé, je tady stále větší tendence v určitých částech Mercosuru přijímat protekcionistická opatření. A to může spochybnit pravděpodobnost, že tady bude dostatečná politická vůle k otevření trhu. Já využiji příležitosti ministerské schůzky v Santiago de Chile, abych zrekapituloval situaci a vyzval partnery Mercosuru, abychom se dohodli na tom, co je nutné, abychom mohli postoupit ve vyjednávání strukturovaným způsobem. Pane předsedo, vážení poslanci, navzdory obtížím je EU dále odhodlaná vyjednat komplexní a vyváženou dohodu s Mercosurem. Takováto dohoda by mohla vést k prospěchu pro obě strany a v době krize musíme zajistit, že využijeme všechny zdroje růstu pro evropské občany a podniky. Mohu vás ujistit o tom, že parlament budeme informovat o dalším vývoji. Já jsem v rámci příprav na summit, na setkání v Santiago, projednal celou věc s kolegy v tomto regionu. A mám pocit, že ano, Oni mají problém s předložením návrhů, nabídek. Zřejmě k tomu nedojde do 14 dnů, ale zároveň jim záleží na tom, abychom vyjednávání neukončili, protože oni vidí, jaké by to mělo politické důsledky. Já myslím, že se musí rozhodnout. Buď se pustí do vyjednávání o volném obchodu, nebude to snadné, nebude to snadné ani pro nás, předložit nějakou nabídku. A nebo se vydají cestou protekcionismu, ale musí si vybrat. Nebo umít obojí. A Evropská unie v nadcházejících týdnech, měsících také musí rozhodnout, co bude dělat. Budeme pokračovat, budeme dál tlačit, budeme čekat. A nebo něco uděláme ve VTO. A je zřejmé, že u řady opatření, která byla přijata, u řady předpisů, které přijali členské státy Mercosuru, zvlášť Argentina, ale nejenom Argentina mimochodem. Dříve nebo později si i my budeme muset vybrat. Takže já myslím, že se přibližujeme rozhodujícímu okamžiku, ale na druhou stranu si myslím, že bychom se měli pokusit o přiměřené porozumění a měli bychom se pokusit postoupit ku předu na tom samitu příští týden. A pokud budete chtít, samozřejmě vám potom co nejdřív podám zprávu o tomto setkání. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Teď eh, budeme mít řečníky ve jménu frakcí. Pan Salafranka jako první. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci. Tato rozprava přichází právě včas, krátce před eh, summitem Evropské eh, unie a Mercosuru příští týden máme mezi Mexikem a Evropskou unii eh, dobrou dohodu. Je to eh, velice pozitivní. Eh, I na Kubě se nyní věci posouvají a v Madridu jsem měl příležitost hovořit s panem komisařem de Guchtem o vyjednávání s Mercosurem. Pan komisař připomněl, že je to velice důležité pro Evropskou unii Máme tady ambiciózní eh, dohodu, eh, která obsahuje eh, mnoho aspektů, o které nám jde. Vy jste tady hovořil o politické situaci na Mercosuru a je pravda, že na počátku vyjednávání možná mm, i kvůli postoji Mercosuru nebyly konkrétní návrhy, které by vylepšily návrh z roku 2002. Víme, že Paraguay je v krizi Venezuela ehm, byla připojena k Mercosuru a víme, že citlivé produkty představují méně než 10 obchodu. Myslíte si, že je tady politická vůle ze strany zemí Mercosuru dohodnout se a uzavřít dohodu a nebo ne? A pokud se nám podaří eh, dospět k uzavření dohody pokud tady bude politická vůle, tak, te, pokud tady nebude politická vůle, tak jaké jsou další alternativy? Myslíte si, že bychom mohli uzavřít tuto dohodu s těmi zeměmi, eh, které prohlásily, že jsou ochotny eh, navrhnout eh, něco konkrétního do vyjednávání Brazílie, Uruguay, Paraguay? Protože, pane komisaři, pane předsedo, pokud je vůle, tak se vždy dá nalézt řešení. Děkuji, pan Susta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. My jsme ve výboru INTA chtěli, aby v parlamentu proběhla rozprava, protože se domníváme, že je to důležité. Protože se koná summit mezi hlavami vlád a státu EU a zeměmi Latinská Ameriky a také Euromatu. Chtěli jsme aby Evropský parlament měl představu o tom, jak to má probíhat. A víme, že nejde jenom o obchod nebo obchodní toky, jde také o vztahy, které má Evropská unie a tato část Latinské Ameriky. A to je součástí toho, že se vracíme ke vztahu mezi EU a dalšími atlantickými silami. V době globalizace a konkurence potřebujeme strategická spojenectví. Už máme dohodu s Mexikem, s Chile, s Peru a já myslím, že je rozhodně v zájmu Evropské unie předložit silnou nabídku této části světa, důraznou nabídku, protože to je, nebo by mohla být, velkou oblastí, největší oblastí volného obchodu na světě, pokud spojíme síly. My známe ty překážky. Já chápu a oceňuji úsilí komise informační systémy otevřely cesty k tomu, abychom byli informovaní i my, ale musíme být pevní, musíme trvat na limitech, které jsme si stanovili v některých zemích v posledních letech, třeba v Argentině. Ale musíme také dávat pozor na protekcionistická opatření Brazílii. To je překážka strategie, ta strategie je spíš politická než komerční. A samozřejmě to ovlivňuje i politický směr v Evropské unii. My jako parlament musíme říct, že jsme pro vyjednávání, pro obnovení vyjednávání, abychom se rychle vyměnili nabídky, které nám umožní postoupit ku předu. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pan Kazak. Děkuji, pane komisaři, vážení eh, kolegové. Opravdu tady nedochází k velkému prokroku, pokud jde o dohodu o volném obchodu s Mercosurem a přitom se tady eh, hovoří o politické vůli. Některé země přijaly regulační opatření, restrikce v oblasti dodávek, zdanění vývozu a tak dále. Neautomatické licence budou stát evropské producenty 45 milionů euro. Argentinci, nebo Argentina začala kontrolovat energetický sektor a tím vlastně omezila svoje závazky eh, bojovat proti protekcionismu. A to je negativní signál pro zahraniční investory. Ovšem vedle negativních aspektů Musíme samozřejmě zdůraznit také pozitiva. Oba regiony usilují o dodržování lidských práv a demokracie a podle komise eh, tady budou dopady ve výhody eh, ve výši 4,5 miliardy pro obě strany. Myslíme si, že lidská práva, demokracie, demokratické, ekologické normy, že to vše musí být eh, důležitou součástí této dohody. Pokud Evropská unie chce mít integrovanou politiku, pokud chce hájit své ekonomické zájmy a prosazovat své demokratické hodnoty, pak musí mít pevnější, odhodlanější přístup na příštím samitu mezi Evropskou unii eh, a eh, Latinskou Amerikou. Chceme transparentnější přístup, strukturovanější přístup abychom mohli odstraňovat všechny překážky, které nám tady brání. avec le Mercosur. Vážení kolegové, už je to deset let, co začala jednání s Mercosurem a došli jsme k, k dohodě jenom ke Kolumbi- z Kolumbia z Peru a představme si, vycházeli jsme z naprostí nerovnováhy mezi našimi regiony, pokud jde o e, dovoz suroviny, zemědělské výroby, to všechno, co je základem vize e, Latinské Ameriky, jakožto zdroje obilnit pro e, Evropu. To si musíme musíme uvědomit. Na druhé straně export eh, surovin, služeb, eh, vývoj není takový, jaký bychom si přáli. Proto navrhujeme usnesení pro urychlení vyjednávání s Mercosurem eh, tak, jak se bude jednat na konci měsíce. My nejsme ale pro, protože od roku 89 jsme se setkávali s politickými otřesy ve Venezuele, v Chile, Peru, Ekvádor, všechny tyto státy mají obtíže. Pokud se podíváme na ten obrázek, který se nám nabízí, ta vyjednávání jsou buď úplně ve slepé uličce, nebo se setkáváme se zásadní změnou politiky. A jakožto zpravodajka se setkáváme, když jsme diskutovali o piráctví a boji pro piráctví, že je tam také vzájem legislativně postupovat v těchto zemích. Například v Brazílii se věnují problematice ochraně Ehm, duševního vlastnictví, problematice softwaru svobodného nebo chráněného autorskými právy. Ehm, ale důležité je, abychom nejednali kontraproduktivně. My jsme pro větší regionální integraci, pro vyjednávání po jednotlivých blocích, za vyjednávání, které je vyvážené a důležité je, abychom opět začali vyjednávat a to s těmi správnými aktéry. Děkuji a nyní se o slovo přihlásila kolegyně McClarkin. Vážení kolegové, potenciální výhody dohod mezi EU a Mercosur jsou obrovské. Společný trh a více než 800 milionů občanů. Je však politování hodné, že jsme se nedostali za poslední tři roky nikam dál. Obě strany si žádají politickou podporu, aby bylo možné pokračovat. Důležité je otevřít trhy způsobem, který je vzájemně výhodný. Setkáváme se však s protekcionistickými opatřeními v některých zemích Mercosuru. Ehm, setkáváme se také s popíráním a nedodržováním pravidel VTO ze strany Argentíny a to jsou také věci, v kterých by VTO mělo rozhodnout pro EU. Také jsou spory mezi Spojeným královstvím a Argentínou eh, o Falklandské ostrovy a jejich sebeurčení. To vše vedlo eh, k diskriminaci britských podniků a je to naprosto nepřijatelné. Musíme i nadále podporovat trhy a apeluji na podporu parlamentu eh, a boji proti neoprávněným hospodářským krokům. Uh, Já bych využil příležitost a věnoval se Brazílii. Brazílie má HDP 2,48 bilionů dolarů ve srovnání s tím Spojené království má 2,43 bilionů dolarů. Mm, matematika zní jasně. Britská ekonomika představuje 97 velikosti brazilské ekonomiky. U obchodu, tedy 37% brazilského obchodu je s dalšími státy v Latinské a Střední Americe. To je srovnatelné s podílem eh, Británie na obchodování s EU 40%. Vidíme však zásadní rozdíl mezi Brazílií a Spojeným královstvím. Ro- není tam rozhodně nikdo, kdo by se domníval, že 37% podíl obchodování s dalšími zemi v Mercosuru by zakládal jakýkoliv důvod na to, aby Brazílie vstoupila eh, do politické unie. Naproti tomu ve Spojeném království profesionální politikové ze stran establishmentu neustále opakují do omrzení, že 40% podíl obchodování s EU, která mimochodem e, je v úpadku a ve schodku, je důvodem proto, aby Británie byla v politické unii s členskými státy EU. Tento argument je nejenom absurdní, ale také naprosto prázdný a falešný a těším se, že se k němu zase vrátíme. Herr Kollege Scholz. Pan Scholz, pane předsedo, pane komisaři, pokračování politického integračního procesu v Latinské Americe je opravdu působivé. Je to uh, velmi uh, důležitý emancipační proces. Evropská unie by se měla chovat eh, konstruktivně. Uh, Mercosur má pro Latinskou Ameriku velmi centrální význam. Naši partneři v tomto hospodářském prostoru nás vyschom tento historický proces podpořili spravedlivou eh, regionální dohodou. Proto vítám, pane komisaři, že Evropská unie, Brazílie a další země Mercosuru se dohodly na tom, že tady bude obchodní dohoda a že budou aktivně přispívat k udržení celosvětového obchodního eh, systému a také dalšímu jednání v Doha. Ale proto je důležité eh, tady mít určité podmínky. Musíme to vždy měřit vůči eh, obchodním vyjednávání USA. Ve 21. století tady máme různé výzvy, musíme eh, řešit dobrou práci pro všechny, šanci na vzdělávání, podíl na společenských procesech, odstraňování hladu, eh, řešit klimatické změny. Dobře spolupracovat. Naše frakce může eh, pouze hlasovat proti všemu, co by tomuto bránilo a tomu, eh, co by upřednostňovalo eh, přístup k surovinám pouze několika velkých firm. Eh, například Argentína a Brazílie ukazují, že když v USA a Evropě roste krize, se tam objevuje politický duch, který hospodářství chce dát ve prospěch občanů. A toho bychom se měli držet paní Doc. Děkuji pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Eh, toto jednání dnes bylo neúspěšné a samozřejmě jsme dnes dopoledne velmi vděční panu komisaři za to, že nám poskytl aktuální informace o současné situaci. Pane komisaři, dnes dopoledne jste tvrdil, že eh, jednání Eh, jsou v takové fázi, kdy se budete muset rozhodnout, eh, zda eh, tady vyměnit různé nabídky, přístup k trhu, služby a zadávání zakázek, že bude potřeba o tom jednat. My jsme tady měli obchodní dohodu také, nebo je tady důležitá také o, o dohoda pro severní eh, Irsko eh, devastující, mohlo by to být devastující. Eh, taková dohoda by evropské zemědělství mohla stát až 13 milionů euro, což je opravdu miliard euro, což je opravdu vysoká cena. Pane komisaři, mohl byste mě prosím ujistit, že zemědělství nebude obětováno, až budete rozhodovat o přístupu na eh, trh. Eh, dnes jste specificky uvedl, že si přejete vyváženou, ambiciozní eh, a obsáhlou dohodu s Mercosurem. Mohl byste, prosím, ujistit Evropský parlament a také zemědělce, které zastupuje v Severním Irsku, že v tvrdém ekonomickém prostředí, kterému čelí s rostoucími náklady a s nižšími profi, eh, maržemi zisku a stále eh, klesajícím rozpočtu pro zemědělce v návrhu komise, která klade malý důraz na produkci potravin, že za těchto podmínek budete hájit eh, zemědělce v Severním Irsku a v celé Evropské unii. Děkuji. A nyní jednotliví řečníci a jako první se přihlásil pan Fjellner. Tak se mi, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl říct, že mám velkou radost, že se zdá, že Evropský parlament se staví ve prospěch pokračování vyjednávání. To nesmírně kontroverzní záležitost tady v parlamentu, ale skutečnost je taková, že když posílíme naše vztahy s Mercosurem, hodně získáme. Dohromady pak budeme mít 800 milionů eur v Jižní Amer- eh, lidí <laughs> pardon, v EU a v Americe. Jde o protekcionismus, který se bohužel v zemědělství pořád ještě projevuje v Evropě, ale hodně také v Jižní Americe, pokud je o průmyslovou výrobu. Skutečnost je však taková, že právě proto, podle mě, tato vyjednávání mohou vést k velkému prospěchu. Tyto dva regiony se navzájem doplňují. My jsme jejich nejvýznamnějším vývozním partnerem pro zemědělské produkty, a řada z našich služeb a průmyslových výrobků směřuje do Mercosuru. A proto si myslím, že touto dohodou bychom mohli získat. Měli bychom nižší ceny zemědělských produktů pro naše spotřebitele a naopak občané Mercosuru by dostali mnohem víc služeb a zboží a teď je právě potřebují a dostali by za lepší ceny. Vyjednávání, která mají největší šanci na úspěch a na zisk, jsou většinou nejobtížnější. A proto vyzývám komisi, aby to nevzdala. A možná, že by také mohla zpracovat nějaký plán B. Není to poprvé, co vyjednáváme s nějakým regionem. Už jsme to udělali i v Ázii. A je na čase, abychom vyjednávali s celým regionem. Možná, že byste to mohli tak trošku rozdělit, vzít si třeba Brazílii samostatně to by bylo nejvíc prospěšné pro Evropu, ale pravda je taková, že i oni potřebují naši produkci. Takže možná, že byste měli pokračovat v tomto obtížném vyjednávání, ale měli byste také připravit nějaký plán B, abychom někde neuvázli a nestalo se, že nepostupíme jako předu. Dobře, pan Lange? Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, tato diskuze má podle mého názoru eh, tři souvislosti. Jednak ano, chceme vyslat signál, že si přejeme spolupráci se zeměmi Mercosuru, protože máme mnoho společných hodnot. Pan Scholz upozornil na společné aspekty v boji proti nezaměstnanosti a chudobě právě také v souvislosti s Brazílií. Máme mnohé společné body, máme mnoho hospodářsky společného, chceme dobrou spolupráci a dohodu. A to by měl být signál, který vyšleme touto diskuzí. E, za druhé, má být také jasné, že musíme e, volit, jak má to vyjednávání v budoucnosti probíhat. Jednak musíme pečlivě přemýšlet o tom, jaké země vlastně patří do vyjednávání s Evropskou unii, které země si přejí vyjednávat. Patří do toho také Ekvádor a Bolívie, nebo do toho nepatří? A jak to vypadá s ostatními zeměmi? To je něco, co musíme urychleně vysvětlit a musíme si také vyjasnit, jaké obsahy vyjednávání jaká témata patří do celého toho balíčku. Není možné, aby nároky eh, a Evropské unie a to, co Mercosur může poskytnout, byly od sebe tak vzdálené. Musíme to rychle rozstřídit, zanalizovat a potom si musíme říct, jestli chceme nebo nechceme eh, dohodu. Ale není možné, aby ten, další, aby ten proces trval dále ještě další deset let. Děkuji paní Renate Weber. Paní Renate Weber tady není. Pan Vlasák

Děkuji za slovo, vážený předsedající, vážený Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Země združené v Mercosuru jsou významným obchodním partnerem Evropské unie. Už od roku 2009 brazilský prezident Jose Alerka projevil zájem o formalizování významných obchodních vztahů s Unii prostřednictvím rozsáhlejší obchodní dohody. I když jednání o dohodě o, při, o, o přidružení mezi EU a Mercosurem probíhají už od roku 2010, řada oblastí vzájemné spolupráce zůstává nedořešených. A proto by naše dnešní jednání mělo směřovat k tomu, abychom prohlásili, že máme velký zájem o postup v tomto jednání. Byl by to impuls pro připravené zasedání ministrů zemí EU a Združení Mercosur v čelském Santiagu. Zvýšení obchodního obratu mezi trhem Mercosuru a evropským trhem by při eliminaci nepříznivých důsledků hospodářské stagnace v Evropě mohlo pomoct. Země Mercosuru by také získaly otevřenější spolupráci s Evropskou uní. Přineslo by to významný prospěch. Já věřím, že naši jihoameričtí kolegové nakonec zvolí racionální a pragmatický přístup k možnému zlepšení hospodářské spolupráce. Děkujeme za pozornost. Děkujeme panu Jaroslavu Paškovi. A nyní má slovo pan Ferreira. Prosím. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo a pane komisaři, obchod je důležitá věc. Můžeme podpořit ekonomický růst, vytváření pracovních míst, ale pokud bude obchod neregulovaný, uvolněný obchod by mohl také zničit pracovní místa. Příliš rychlý pokrok by mohl také zničit životní prostředí. Otevření trhu Mercosuru světové konkurenci e, sobě skrývá i další věci. Samozřejmě jsou tady i skryté plusy a mínusy. Vždycky jsme se snažili institucionálně obraňovat tuto problematiku. Potřebujeme vhodné mechanismy v celém regionu. A velice často, bohužel, samozřejmě je to je o určité suverenitě, o jejich vlastních zájmech a v podstatě tyto zájmy obhajujeme my, protože tyto lidé bojují často za neoliberální politiky, které bohužel mají za následek sociální katastrofu. My samozřejmě nechceme, aby k tomu došlo, abychom tam zaváděli takové situace. My od nás Evropy. A právě proto potřebujeme mít vhodné mechanismy, tak aby oni sami mohli pomoci dalšímu vývoji. Prostě z to nemůžeme ustoupit, se není kompromis. Děkujeme. Pan Bronx má slovo. Ah, Já, ne, i když nejsem nějaký nadšenec pro uh, Evropskou unii, myslím si, že v této oblasti potřebujeme více evropského charakteru než méně. Tato jednání, pokud jde o různá obchodní přidružená jednání. Znamená to, že v podstatě se nezaměřujeme pouze na Evropu, máme globální ambice, kosmopolitní, neoliberální v tomto světě, kde zboží a lidé se budou pohybovat bez nějakých překážek. To znamená, že v podstatě všechny různorodosti a kultury zmizí a rovněž životní úroveň bude vypadat všude stejně, mzda bude všude stejná, což není úroveň, které se těší moderní Evropané. Ano, zdá se, že teoreticky by celý svět měl být bohatší díky mezinárodnímu obchodu. Ovšem není tomu pravda. Všechny země, kontinenty či sociální skupiny, sektory prostě nebudou bohatší. Není tomu tak. Děkuji. Děkuji. Pan Odi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Mercosur byl vytvořen v roce 1991 a vy máte mandát, který jste dostal od členských států, tedy ministry, v roce 99, pokud je o formu. Já si kladu otázku, zdali byste alespoň neměli nechat si revalidovat tento mandát, mandát radou ministrů, protože od roku 99 ekonomické podmínky se změnily, 12 členských států nově vstoupilo do Unie a máme máme Lisabonskou smlouvu, která nám dává eh, politický původ ratifikovat obchodní smlouvy. A já eh, nejsem rád, že tady nevidím radu, abych se k tomu vyjádřila. Jaký mám pocit je, že tyto dva bloky nyní eh, v podstatě si ne, začínali, začínají nedůvěřovat. Mercosur má méně a méně důvěry v Evropskou unii, poněvadž e, my zde máme určitý finanční ekonomický nepořádek a oni nám nedůvěřují. A eh, třeba prezident Brazílie řek, všude říká, že je to naše měnová eh, politika, která zvyšuje, která zvyšuje kurz jejich měny, ale to není kvůli tomu, že reál stoupá. Takže je zde politika nedůvěry mezi námi a oni i ilegálně pozastavili členství Paraguaje. Nikdo k tomu nic neřekl a e, přistoupení Venezuely je nelegální, nic se k tomu neřeklo a e, ta unie tam nefunguje, ani tam e, ten obchod není spravedlivý, protože tam je velký potenci, protekcionismus, třeba, eh, třeba Falklandy. Takže je třeba si vůbec říci, tento prostor dává nezbytné demokratické záruky, aby zde mohla vzniknout důvěra, což musí být základ každé politické dohody. Děkujeme, kolego. Eh, pan Šanes Barnevo Garcia, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde vyjádřit podporu, plně podporu eh, této historické dohodě, kterou, která spojí vlastně Evropskou unii a Jižní Ameriku prostřednictvím Mercosuru. Zde to znamená, eh, zde je eh, třeba tedy eh, v podstatě odsouhlasit pomoc statisícům občanů. Ono to není snadné, ale je třeba se na to podívat z pohledu třeba, jak řekla i Fernández de la Vega, naše místo předsedkyně vlády, tak také apelovala na to, abychom znovu navázali eh, eh, tuto dohodu. A v Chile, v Chile tam eh, nyní, jak říkala paní Merkel, tam jsou osoby, především tedy ženy, které jsou velice pragmatické a potom zde máme tedy zástupce Argentiny a i, i ti se snaží tedy odblokovat tato jednání, protože ta překážka vůbec není technického charakteru, není procedurálního charakteru a podle mého soudu ani není tedy nějaká tedy detailní nebo technická, ale je to čistě politická překážka na té nejvyšší úrovni. A já jsem předsedou delegace Evropského parlamentu pro země Mercosuru a oni nám to říkají. Je třeba odblokovat toto a e, musí to odblokovat politici úplně tam nahoře, tedy zástupci vlád. A já doufám, pane komisaři, já jsem si jist, že i vy Eh, se to, že i vy odblokujete, pomůžete odblokovat tuto otázku v Chile. Děkuji. Slovo má pan Liam Elward. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vítám příležitost eh, k tomu, abych vyjádřil svou opozici vůči této dohodě, protože vzhledem k dohodám v Americe budou evropští zemědělci trpět pod novými nařízeními. Komise hovoří o tom, že e, přínosy v produkčním sektoru budou významnější než e, ztráty evropských farmářů. Nicméně ukazuje se, že právě na sektor zemědělství bude tato dohoda mít velmi vážné dopady a bude docházet ke ztrátě pracovních míst. Například v Irsku v sektoru hovězího dobytka e, dojde k významnému propadu zemědělské výroby na obdělávaný hektar a Zároveň se eh, naruší kontinuita dodávaných zásob potravin, který eh, eh, evropští zemědělci produkují a tím se naruší i e, zemědělská tradice v Evropě a, obdělávání, a tradice obdělávání krajiny. Je potřeba uvědomit si, že zemědělství je široký sektor a je to páteř hospodářské obnovy v Irsku a v celé Evropské unii a je to jedním z hlavních pilířů e, potravinové bezpečnosti v Evropě. E, poptávka po potravinách bude růst vzhledem k nárůstu populace na světě a tím pádem se s ním musí spárovat i zemědělská výroba v Evropské unii. Rád bych vyzval Evropskou unii, aby evropské zemědělství neobětovala eh, takovýmto zdánlivým příjmům, aby neuzavírala tuto dohodu na úkor evropských zemědělství. Děkuji. Kolega Nicholson. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tato otázka může být tématem, které otevře takzvanou pandořinu skřínku pro evropské zemědělství, pro zemědělský sektor a upřímně řečeno mě z toho mrazí. Před několika lety jsem navštívil Brazílii a sám jsem se přesvědčil o tom, že navzdory tomu, co nám tvrdí komise, navzdory tomu, jaké všechny záruky dostáváme, že Brazílie je skvělé místo na produkci hovězího masa, zjistili jsme pravý opak. Rád bych tedy zcela jasně eh, promluvil Eh, k těm otázkám dohledávatelnosti mezi Brazílií a Argentínou. I zde musíme mít určité standardy, jako v Evropě. Je potřeba podívat se na dopady na náš sektor hovězího dobytka a musíme zohlednit, že potraviny produkované tam nesplňují standardy Evropské unie a to je v tvrzení, od kterého neustoupím. Argentina, a Brazílie zkrátka nesplňuje stejné přísné standardy, jako my máme v Evropské unii a takové potraviny se k nám nesmí dostat. Tak jednoduché to je. To je princip, který musíme dodržet. Tento princip nesmíme porušit. Děkuji. Děkuji vám, kolego. Slovo má pan Angourakis Charlampos. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo. To, že tlačíme na Mercosur, aby plně akceptoval tuto dohodu o volném obchodu, to je podle mého názoru pouze ekonomická politická strana naší imperialistické politiky v EU, která většinou je vykonávána přes vojenskou sílu. My se snažíme, aby se nám podrobili lidé, snažíme se jim vnutit privatizaci, v podstatě ničíme jejich přírodní zdroje, trhy a i místní průmysl. Toto jde ruku v ruce, to, že tam pleníme, pokud jde o produktivní základnu, neustále zneužíváme ten ne, chudší části společnosti. Většina Evropského parlamentu podporuje tyto monopolistické politiky Evropské unie jakožto snahu vymanit se z krize na zádech jiných lidí. Toto je nesmírně nebezpečná, ale i brutální cesta před. Proč to říkám? Vidíme zde obrovské problémy i na straně vlády Venezuely, Kuby a zároveň zde neustále dochází k další konkurenci ze strany zemí BRICS a USA. Děkuji, slovo má paní Köstinger. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, už roky Evropská unie jedná o obchodní dohodě s Mercosurem a už eh, roky se snažíme tento ambiciozní proces uzavřít. Zdá se, že se opakuje historie. V podstatě už se ta jednání zase zastavila. Pro Evropskou unii jsou otevřené trhy důležité a jsou pro ní důležité dohody, které spočívají na vzájemnosti a které uh, umožňují významný hospodářský rozvoj. Ale přesto si kladu otázku, zda ta vzájemnost u těchto jednání je vůbec možná. Máme studie, a to i od komise, které ukazují, že eh, nějaký prospěch eh, pro Eh, evropský průmysl eh, stojí tváří v tvář propadu v evropském zemědělství. Hovoří se o částce eh, v řádu několika miliard. Na to komise musí pamatovat. Kolegové už upozorňovali v této debatě na to, že je potřeba zajistit, že zemědělský sektor neutrpí žádné ztráty. Proto bych ráda znovu vyzvala Evropský parlament k tomu, aby zajistil, že v té obchodní dohodě budou kapitoly o udržitelnosti a které budou klíčové pro uzavření této dohody pro importy z třetí států musí platit stejné eh, importní a eh, environmentální standardy jako pro jakékoliv ostatní zboží v Evropské unii. A mám na vás v té souvislosti otázku, pane komisaři, jakým způsobem komise zajistí tyto požadavky na udržitelnost v té dohodě, eh, jak na to upozornil v parlament ve svém stanovisku se 27.9.2009. Eh, má komise pro vztahy s Mercosurem nějaký plán B, eh, aby mohla uzavřít dohody s jednotlivými státy Mercosuru? Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Slovo má pan Kutaš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mercosur je osmým největším partnerem Evropské unie. To znamená, že vývod do této oblasti důležitý zvýšil se zásadním způsobem. V roce 2010 Evropská unie byla prvním obchodním partnerem tohoto regionu a zároveň nejdůležitějším investorem. Ano, tato dohoda by měla být vyrovnaná, měla být spravedlivá z touto oblasti, znamenalo by to lepší ekonomickou integraci. Podle mého názoru by to byl krok k asociační dohodě a je to příležitost pro oba regiony. To znamená, že znovu zahájení jednání pro vytvoření oblasti volného obchodu v roce 2010 jsme uvítali. Pokrok ovšem byl omezen. Jsou zde ještě neustále protekcionistická opatření v zemích tohoto regionu. Doufám, že setkání v Santiago de Chile příští týden, kterého se zúčastníte, pane komisaři, i vy, že tam bude snaha o další dohovor a samozřejmě i kompromis. Děkuji. Děkuji, pan Diaz de Mera. Presidente. Pane předsedo, ve skutečnosti Vlastně v květnu už to budou tři roky, kdy se začalo vyjednávat. Já jsem eh, proto, abychom uzavřeli toto úspěšně. A pane předsedo, eh, chtěl bych tedy něco upřesnit. Mercosur, to je největší výrobce potravin na světě a Mercosur eh, má obrovské energetické zásoby na světě a proto tato vyjednávání jsou tak důležitá pro dotčené strany. Na podzim jsme byli v Brazílii a mohli jsme tam vidět, jak pozitivně se vyjadřují, ale zároveň tak trochu nejasně. A pan komisař nám řekl, eh, do, co jsme vykonali, že jsme postoupili vpřed v oblasti eh, norem. Ale mm, zde to eh, v podstatě nemá moc smysl, protože my musíme především postoupit vpřed v průmyslu a v zemědělství, protože to je v našem zájmu a i v oblasti služeb. Pane komisaři, proto vás žádám a vlastně vy dnes eh, po třetí eh, slyšíte o eh, dobré vůli, protože i je třeba přehodnotit dobrou vůli Chile a eh, aby také se připojilo k dohodě a protože zde my budeme skutečně eh, spolupracovat a chceme spolupracovat s Chile, abychom my je třeba, abychom e, my ale zde mohli se konečně rozhodnout. Rozhodnout se, jak má vypadat alternativní vyjednávání, zdali skutečně budeme vyjednávat a e, nebo půjdeme cestou bilaterálních dohod. To je třeba, abychom zde my věděli. Děkuji, pane předsedo. To je jediné, co chceme. Děkuji, pan Aleksandr Mirský. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Deguchte, doufám, že e, víte, jaké jsou ty hlavní bariéry pro jednání s Mercosurem. Chci se zeptat, zda jste připravovali nějaká kompromisní rozhodnutí. Já tomu nevěřím, eh, ale eh, každopádně se zdá, že v těch jednáních asi nebyli zúčastněni ty praví odborníci ze strany komise. To slyšíme i z té diskuse dnes. Je potřeba pamatovat si na antidumpingová cla, z USA, ty totiž často vedou k dumpingu ze strany Argentíny a Indonésie. V těch jednáních je potřeba mít odborníky, například v takových jednáních jako z Chile. Pokud ne, tak ten reálný postup v dohadování těch obchodních dohod mezi EU a Mercosurem bude minimální. Bude potřeba ten jednací tým vyměnit. Děkuji. Děkuji vám. Paní kolegyně Jegle, má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Zejména po našem souhlasu s obchodní dohodou v Peru, Kolumbií a Střední Amerikou musíme dát pozor na to, abychom ty vztahy mezi s těmi nejdůležitějšími státy daného regionu a Mercosuru nestratili ze zřetele. Je potřeba pamatovat na demokratické principy, jako například environmentální a sociální standardy. Ty je potřeba dodržovat. Mercosur z Brazílií eh, obsahuje jeden stát BRIC a eh, mnoho rostoucích ekonomik pro Evropskou unii to znamená obrovský rozvojový potenciál a e, potenciál pro rozvoj e, obchodních vztahů. Intenzivní politické a hospodářské vztahy e, budou prospěšné pro všechny zúčastněné strany pouze pak, když budou dodržena základní pravidla hry. Eh, základem všech vnějších vztahů EU musí být dodržování základních demokratických principů, jako jsou lidská práva a právní stát. Další eh, výzvou je respektování sociálních a environmentálních standardů. Pokud jde o dovoz produktů eh, ze z Ameriky, z Jižní Ameriky do Evropy, je potřeba do, dohlednout na to, aby byly zachovány eh, evropské standardy, například pro ochranu zdraví zvířat, ochranu eh, zdravotních standardů v těch prostředcích a ochranu naší ekonomiky. Eh, dohodu s Mercosurem je možno uzavřít pouze pokud tyto, pokud, pouze pokud tyto věci budou zohledněny a pokud lidé v obou regionech budou z tohoto obchodního vztahu profitovat. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně. Teď má slovo pan Kapolaš Santoš. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, na začátku chci eh, poblahopřát panu Moreirovi, eh, předsedovi výboru INTA. Vůbec děkuji za tuto debatu a zcela ho podporuji. Všichni souhlasíme s tím, nebo v tom, že musíme Eh, podporovat větší integraci v různých eh, blocích, regionálních blocích i na mezinárodní úrovni, protože to posiluje mír, bezpečnost i obchod. Ale nesmíme zapomínat na to, že Mercosur a vůbec tam mm, teď nastartoval určitý pozitivní eh, trend v některých sektorech, ale v, v některých je i negativní trend, eh, protože eh, někdy ten, ten vývoj má negativní dopad třeba na lidská práva, na jejich práva mm, na důstojnou práci a podobně. To nám říkají různé studie. I když určitě eh, takovéto dohody mohou mít pozitivní dopady na průmysl v Evropě, eh, mm, eh, kromě některých výjimek, třeba některých komodit, jako je víno nebo olivový olej. Jsem si jist, že určitě komise nestratí se zřetele usnesení, které jsme přijali a které využije tedy pozitivně pro jednání se státy skupení Mercosur. Děkujeme vám, pane kolego. Slovo má pan Zalba Bidegain. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Evropa má přirozeného obchodního spojence, tedy Jižní Ameriku, z titulu kultury, jazykové, z jazykových důvodů, z důvodů, které všichni dobře známe. Tudíž je nutné se neustále přibližovat, přibližovat a utužovat naše vztahy. Konkrétně Mercosur je čtvrtý ekonomický blok na světě představuje 80 HDP a e, je to více než 240 milionů obyvatel. A proto je třeba tedy pokračovat ve vyjednávání, která byla zahájena v roce 2010 a teď nadešla chvíle, abychom skutečně začali si eh, vyměňovat konkrétní nabídky, abychom splnili stanovený cíl, tedy dohoda o přidružení. To je důležitý rámec pro to, abychom posílili naše vztahy a eh, určitě to bude zájemně prospěšné. Během celého procesu Evropský parlament eh, se angažuje a musíme se koordinovat tak, abychom dospěli k lepšímu výsledku. Takový příklad třeba, to jsou investice. Investice, přímé zahraniční investice, tedy ze strany Evropské unie směrem do Mercosuru, to je přece eh, daleko větší eh, agregovaně, než jsou naše investice třeba do Číny či do Ruska. A proto je třeba i vytvořit určitý rámec eh, na ochranu těchto investic protože jsme čím dál více na sobě ekonomicky závislí a řešíme podobné globální výzvy. A jak jsme i tady slyšeli, proto musíme mít politickou dobrou vůli a e, snažit se e, vyřešit i problémy a překážky, které zatím se staví tomuto vyjednávání a dosáhnout dohody, která bude prospěšná pro všechny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Pan Giovanni Lavia, má slovo. Pane předsedo, ve světle dlouhých vyjednávání, eh, která probíhají za poslední dva roky bezúspěšně zatím, tak bez, bez pochyby zde eh, eh, my Eh, se musíme především zaměřit na eh, zemědělské komodity. Mm. A za prvé, Mercosur chce mít eh, jistotu přístupu na trh a Evropská unie by měla tedy využít ty obchodní příležitosti a poskytovat tam zpracované výrobky a služby. Takže jde o diplomatické vyjednávání, ale bohužel zde je určité riziko pro evropské zemědělství zemědělství a naši zemědělci trpí těmi různými rozhodnutími a která byla přijata v jiných eh, sektorech. A mm, skutečně eh, náš zemědělský sektor je velice penalizován. A teď navíc je to v této etapě, kdy rozhodujeme o nové zemědělské politice. A my přece chceme garantovat našim eh, spotřebitelům zdravé výrobky, vysledovatelné, s jasným původem. A to je velice důležité pro naši konkurenceschopnost. Já proto si přeji, aby v tomto případě stejně jako i v rámci jiných vyjednávání, když vyjednáváme celou řadu různých bilaterálních dohod, já si přeji, aby zemědělství v Evropě nebylo obětováno na oltář eh, těchto vztahů, obchodních vztahů, což se mi zdá, že tady nastává právě v tomto případě, když jednáme o obchodní dohodě s Mercosurem. Michel. Děkuji, slovo má pan Michel Dantin. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo komisaři, ano, dva velké obchodní bloky Evropská unie, Mercosur, mají zájem na partnerský stazích, které budou jasné a našim, našem zájmu je mít dohodu společnou. Ovšem, jak již bylo řečeno, já osobně bych obrátil, bych rád obrátil vaši pozornost na vývoj v Evropě, vývoj Jižní Ameriky v tomto v tom období, kdy jste získal mandát. Nemáme stejnou ekonomiku, nejsme, nenacházíme se ve stejných oblastech. Náš Evropský parlament by byl nelegitimní, pokud by vám řekl, že musíme opětovně vyjednávat tento mandát. Mohl byste říci, pokud jde o stávající jednání, mohl byste nám opravdu poskytnout záruky, že dojde k recipročnímu jednání, především o kterém voláme s ohledem na ochranu našich spotřebitelů. Slyšeli jsme poslední měsíci o tom, že tyto země Jižní Ameriky v podstatě se vůbec nestydí aplikovat protekcionistická opatření, kdykoliv se jim to hodí, jsou to například finanční opatření. My požadujeme naopak sanitární opatření, to, co by chránilo našeho evropského spotřebitele. Víme, že naši spotřebitele mají obrovský zájem, leží jim na srdci kvalita těch produktů, které konzumují. Děkuji, kolega Gladfelder. Ja, okay. Mikro. Ano, nefunguje mikrofon, přes, přesuňte se prosím k jinému. No, Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že nemá smysl, abychom pokračovali v jednání s Mercosurem. Myslím si, že jsme se dostali do slepé uličky, jsou zde politické překážky, v celém Mercosuru dochází k nacionalizaci, znárodňování našich podniků, spochybňují teritoriální jednotu některých zemí a zároveň od nepřijali Venezuelu. Prostě to nefunguje, měli bychom to říci jasně. První negociační vyjednávací mandát nebyl dostatečně jasný. V těchto jednáních musíme pokračovat se zeměmi, kde je šance dosáhnout dohody. A právě proto potřebujeme nový vyjednávací mandát, který by vzal v potaz citlivé záležitosti v oblasti zemědělských produktů, bezpečnost potravin, zdraví zvířat. Prostě nemůžeme s Mercosurem na základě stávajícího mandátu jednat. Děkuji vám, paní Erans Garcia. Děkuji, děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Evropská unie a Mercosur eh, musí eh, posilovat své bilaterální vztahy a eh, tudíž je třeba i zlepšit obchodní výměny. O tom není pochyb, ale na druhé straně nesmíme zapomínat na otevření komunitárního trhu vůči produktům a komoditám zemědělským z těchto zemí, především v oblasti tedy mm, mm, mm, Eh, ovoce citrusových plodů, eh, hovězího masa a kuřecího masa, protože to by mohlo mít velké eh, dopady. A zde hm, ty požadavky Mercosuru jsou veliké, především v oblasti zemědělské kapitoly a to by mohlo vést tedy k různým velkým dopadům podle různých členských států, samozřejmě v členských stát v Evropské unii, ale může to mít velké dopady na zaměstnanost v celé Evropě. Nesmíme na to zapomínat, že země zemědělci jsou velice pesimističtí v tomto, více než Evropská komise. A já si myslím, že teď není dobrá chvíle, abychom zvyšovali, eh, dopa, eh, zvyšovali dovozy eh, ze třetích zemí, třeba hovězího masa, drubežího masa, bez toho, aniž by zde byla jasná reciprocita. A mm, zde mm, Není. Mm, zde je třeba se na to podívat i z pohledu reformy společenské politiky, o které teď jednáme. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k části Catch the Eye. A jako první má slovo paní Padrou Neveš. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, eh, tato dohoda o volném obchodu by mohla být významným příspěvkem eh, k zdynamizování ekonomiky a tvorbě pracovních míst. Ovšem, eh, bohužel eh, příliš často, až příliš často se stává, že takovou, takovým obětním beránkem je právě zemědělství. A to by tak mohlo být i v této dohodě mezi EU a Mercosurem. Podle studie dopadů z roku 2011 se jasně ukazuje, že tato dohoda by zemědělství poškodila, proto je potřeba ji jednoznačně odmítnout. E, evropští zemědělci už se už tak potýkají s propadem e, příjmů a produkce tím pádem a upřímně řečeno, myslím si, že e, zemědělci spíše budou prospívat z vnitřního trhu. Každopádně je také potřeba zajistit, aby naši spotřebitelé měli jistotu, že produkty, které spotřebovávají, jsou vyprodukovány podle nejvyšších standardů a že nedochází k týrání zvířat například při jejich produkci je potřeba zajistit i nadále velmi silné evropské zemědělství. Jedině tak zajistíme potravinovou nezávislost Evropské unie, to je velice důležité pro naši politickou strategii. To jsou všechno aspekty, které musíme v rámci těchto jednání zohlednit. Děkuji vám. Děkujeme vám. Slovo má Luis Paulo Alves. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Komise nemůže zavírat oči, když hovoříme o těchto jednáních. Máme zde rezoluci z března 2011 o zemědělství EU a jeho dopadu na mezinárodní obchod a obráceně. Bohužel jednání s Mercosurem prostě nevzali tuto záležitost potaz. Jde o strategickou záležitost. Nemůže to být pouze nějaký vyjednávací prvek, abychom získali přístup na průmyslové trhy našich obchodních partnerů. Máme zde problémy v oblasti příjmu zemědělců, bezpečnosti našich potravin, dodávek potravin. Vidíme, že lidé opouštějí venkov, a my bychom neměli dovolit, aby tato záležitost pokračovala. Bude to mít dopad, bude to mít na teritoriální záležitosti, problémy v Evropě, regiony, například Azory, jak víme, pro ně zemědělství je strategickou věcí. Děkuji, paní Tykao. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ilia privind transportul aerian care să deschidă piața ar asigura în primul Děkuji, pane předsedo. Globální dohoda o letecké dopravě by poskytla eh, navýšení eh, počtu pasažérů eh, a i tedy by to zvýšilo finanční příjmy, takže by to mělo pozitivní dopad na tvorbu pracovních míst. Je to asi mm, 980 tisíc pracovních míst, to je odhad. A já tedy se ptám, jak to bude s tou leteckou dohodou s Brazílií? Jaký je stav vyjednávání e, dohody o letecké přepravě s Brazílií? Na nadcházející ministerském zasedání s Mercosurem na konci ledna, já se ptám, hodláte diskutovat, jednat i o této dohodě o letecké dopravě se Brazílií? A ještě chci říci, že vyjednávání s Mercosurem by se také mělo zaměřit na společnou iniciativu eh, i eh, rozvíjet výrobu z odborovitelných zdrojů. Děkuji vám. Eh, jsou nějaké další žádosti o slovo? Nevypadá to tak. Tím pádem poprosím pana komisaře o jeho závěrečnou řeč. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Upřímně, eh, to, co jsme slyšeli v diskusi, mě příliš nepřekvapilo. Ty názory byly v podstatě eh, horizontální napříč všemi politickými frakcemi. Eh, většina v parlamentu chce jasná řešení, jasná jednání pro dobrou dohodu s Mercosurem, ale na to potřebujeme i partnery z protistrany. Byl to právě Mercosur, který v roce 2010 trval na tom, abychom zahájili tato jednání. Předběžné práce proběhly, jak jsem říkal už v úvodu, ovšem zdá se, že nemáme politickou vůli k tomu, abychom momentálně přišli s nějakým návrhem, s nějakou nabídkou. Zda je všechno ztraceno? Já si to nemyslím v nedávné době v Brazílii proběhl nový průzkum eh, v průmyslovém sektoru a faktem je, že reakce ze strany průmyslu byla daleko pozitivnější než před nějakým rokem nebo dvěma lety, takže nelze říci, že by se úplně všechno ubíralo špatným směrem. Ovšem, zda se nám podaří ta jednání v tomto bodě v čase odblokovat, to zkrátka nevím. Takže momentálně eh, očekávám výsledky z jednání v Santiagu a teprve poté uvidíme, jak se věci mají. Zaznělo zde mnoho otázek eh, k zemědělství. To mě také nepřekvapilo. Ale eh, proč si pořád myslíme, že se zemědělství bude obětovat, eh, ať už jedním nebo jiným způsobem? A proč všichni říkají, že že eh, to je nějaké monet de change, že takováto dohoda musí být vyrovnaná, a e, fakt je, že zemědělství je důležitý sektor, ale není to jediný sektor. Nelze mít dohodu jenom o zemědělských produktech, jako nelze mít dohodu jenom o průmyslových produktech nebo službách. Všechno je potřeba e, projednat společně a je potřeba dosáhnout nějaké rovnováhy. Tuto rovnovážnou situaci pak navrhnout parlamentu a radě, ale nechápu, proč jste tak defenzivní. E, samozřejmě Vidíme, že světový trh zemědělských produktů se pohybuje správným směrem. Je to vlastně poprvé za, dlouho, za dlouhou dobu, kdy máme nadbytek nějakých 7 miliard eur, eh, pokud jde o vývoz zemědělských produktů. Takže poprosil bych o trochu méně defenzivnosti a eh, respektování statistik. Já si myslím, že by nedošlo k tomu, že bychom zemědělství obětovali. Dohodu s Mercosurem můžeme mít dobrou, pakliže i oni budou mít politickou vůli takové dohody dosáhnout. A to je ta otázka, na kterou bychom se měli ptát. Mnoho poslanců rovněž zmínilo něco, čemu říkají plán B. My žádný plán B v tuto chvíli nemáme. A upřímně Myslím si, že podobně na tom je celá řada zemí eh, Mercosuru. To zkrátka není na pořadu jednání momentálně. To, co se stane do budoucna, no to zkrátka nikdo neví, že ano. Eh, momentálně máme jednání mezi Evropskou uní na straně jedné a Mercosurem na straně druhé. Tolik víme. Samozřejmě čas běží. Eh, souhlasím s panem profesorem Moreirou, že Nelze tato jednání protahovat do nekonečna, bude potřeba, aby si Mercosur konečně udělal nějaký názor a řekl nám, co chce a co je ochoten udělat proto, abychom nějaké dohody eh, dosáhli mezi našimi oběma velmi důležitými, jak hospodářsky, tak politicky důležitými celky. Takže prosím, počkejme na schůzi příští týden v Santiagu. Já vás po, eh, po té, co proběhne, budu samozřejmě informovat o jejich výsledcích. Děkuji. Děkujeme vám, vážený pane komisaři. Takže na závěr této eh, rozpravy eh, máme pět návrhů usnesení, o kterých budeme hlasovat ve 12.00 dnes. Tím je rozprava k tomuto bodu na pořadu jednání ukončena a Mám pro vás, prosím, ještě dvě eh, sdělení z předsednictva. Jednak eh, se to týká eh, té, to, toho návrhu na zrušení imunity pana Kreutzmana, článek 6, část 2 tím se tento návrh předá k projednání výboru